Vážení kolegové, chtěl bych dnes vzdát hold významnému muži Michelu Rokárovi, který zemřel v věku 85 let. Tento člověk je naším, nebo byl naším bývalým kolegům a e, on byl ve Štrasburku od roku 1994 do roku 2009, vždy bojoval za eh, svobody a říkal, že parlament a jeho poslanci by se měli angažovat navzdory politickým rozdílům ve eh, spravedlivé věci občanů. Já Osobně si vzpomínám na neunavného diskutéra, s nímž jsme hovořili na předsednictvu, kdy seděl po mém boku. Je to bývalý premiér, ale přesto vystupoval jako obyčejný poslanec a tím si získal obdiv svých kolegů, Získal si obdiv díky své práci, díky své osobnosti. Později se stal předsedou výboru pro rozvoj, také výboru pro zaměstnanost a výboru pro kulturu. Francie v jeho osobě přichází o velkého Evropana. Přichází také o velkého státníka. Vzpomeneme si například na Matyňonské dohody, které umožnily nalézt řešení násilí, eh, násilností v Nové Kaledonii. Angažoval se ve prospěch životního prostředí, zvláště eh, na Arktidě a Antarktidě, a to ukazuje, jaký to byl vizionář. Eh, ve čtvrtek tedy ho uctí Francie a já vás prosím, aby nyní kolegové jste povstali a abychom vzdali mu hold minutou ticha.